Ještě nám zbývá jedno téma na programu, což je zpráva o Iránu. Přístup EU k Iránu. Takže prosím, pustme se do toho. Spravodajem je pan Belder, který je tam, tady, takže nebudu dále zdržovat a předávám mu slovo. Pane Beldere, máte slovo. Já tak velmi, wel, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Ještě chviličku počkám, protože bych rád hovořil, až tady bude větší klid v sále. Tedy ještě jednou děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, téma Iránu je tématem, o který se Evropský parlament zajímá již dlouho. Přednedáven přijal, a bylo to v únoru tohoto roku ve Štrasburku, usnesení, které se Iránu týká. Toto usnesení může být dobrým základem pro naši práci ve výboru AFET, pokud jde o zprávu mezi Evropskou unii a Iránem. Můžeme z něho tedy velice dobře vycházet. Na druhou stranu se politická situace v Iránu v posledních šesti měsících změnila. OSN ohlásilo nové sankce a Irán je posuzován podle svého nového jaderného programu. Situace v oblasti lidských zpráv je v Iránu i nadále, nadále velice komplikovaná. Tím, co se týče tohoto usnesení, tak afekt by měl rozšířit a prohloubit svou politiku vůči Iránu. A já bych tedy rád na tomto tématu pracoval společně se svými kolegy a kolegyněmi. Navrhoval bych, abychom měli v usnesení čtyři kapitoly. Za prvé, první kapitola by se týkala vnitřní politické situace v zemi. To jsou věci jako eh, opozice v zemi, represivní charakter režimu, represe vůči vlastnímu obyvatelstvu, to, že v mi nedochází k procesu demokratizace a byl by tam také stav iránského hospodářství a dopady na vnitřní stabilitu. Tak to by byly tedy ty jedna téma. Druhá kapitola by se získala lidských práv, tam jde o to zatýkání příslušníků opozice a demonstrantům a také to, jak se zachází s vězni v iránských vězeních. Eh, pak zde máme iniciativu ze strany mnoho kolegů, ta se týkala svobody tisku a týkalo se to jak digitálních médií, tak tedy médiích eh, klasických. Dále doporučuji, abychom se věnovali i etnickým a náboženským menšinám v tomto usnesení. A další věc by se týkala vnějších vztahů Iránu. Tomu bych, eh, eh, tam bych ráda krátce zmínil vztahy s Tureckem, Irákem, Pákistánem, Afghánistánem, Saudskou Arábí a zeměmi v Perském zálivu. A samozřejmě se to také týká vztahu Iránu s jednotlivými členskými státy Evropské unie, s Ruskem a s USA. V Iránu eh, jsou velice často šířena eh, antisemická hesla, to je nepřijatelné. Eh, není možné, aby jedna země chtěla vlastně vyhladit druhou zemi z mapy světa. Další téma je téma samozřejmě jaderné. To je velice ožehavé téma a zde máme celou řadu kontroverzí, ale přesto je důležité, aby se zpráva tomuto tématu věnovala. Irán chce i nadále v nezměněné podobě pokračovat se svým nukleárním programem a to vzory protestů mezinárodního společenství. My jakožto výbor si tedy musíme zvážit, jakou pozici chceme zastávat, co tedy chceme doporučit vysoké představitelce. Uh, Milé kolegyně, milí kolegové, já se těším na intenzivní spolupráci s vámi všemi. Tato zpráva je obzvláště důležitá. Mnoho kolegů pečlivě sleduje situaci v Iránu. A samozřejmě, že je důležité, aby se to celé zaměřilo na jednotlivé evropské instituce. Tímto bych skončím a těším se na vaše příspěvky, které si nyní vyslechnu. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Kopa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Φυσικά κάνουμε... Děkuji. Nejprve chci poděkovat panu zpravodaji. Je to zatím jen úvodní výměna názorů. Budeme si muset počkat na text, ještě než přijdeme s konkrétními návrhy. Irán dělá starosti nejen Evropské unii, ale celému mezinárodnímu společenství. A důvod je ten, že je to potenciální hrozba. Poslední rozhodnutí OSN uvalit více sankcí ukazuje, že mezinárodní společenství nebude akceptovat jaderný plán Tehránu. Nicméně musíme přemýšlet o tom, jestli tyto nové sankce budou k něčemu. Víme z minulosti, že naše politika sankcí proti Iránu nepřinesla kýžené výsledky. A budeme muset přemýšlet o tom, jak ochránit řadové Iránce od dopadu sankcí. Možná bychom mohli vymyslet inteligentnější sankce, které pocítí pouze ti, o které nám právě jde. Musíme se podívat na širší kontext. Je třeba hovořit o jaderné otázce na Blízkém východě obecně. Izrael nepodepsal smlouvu o nešíření zbraní jaderných a mnozí se domnívají, že je možné, že, že má ve svém arzenálu jaderné zbraně. Objevilo se určité úsilí s tím něco udělat a v květnu roku 2010 na poslední konferenci OSN o nešíření zbraní hovoří závěrečný text závěru o praktických krocích ku předu. A generální tajemník OSN a všechny zúčastněné strany jsou vyzvány k tomu, aby zorganizovali regionální konferenci v roce 2012 proto, aby se podporoval Blízký východ bez jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení. To je něco, o čem by měla hovořit Evropská unie. Je tady další téma, eh, kterého se dotkl také pan zpravodaj a je to velice závažná věc. To je otázka lidských práv. Situace lidských práv v Iránu je skutečně dramatická. A říkám si, do jaké míry Evropská unie může nalézt způsob, jak podpořit občanskou společnost. Teď mám na mysli způsob podpory občanské společnosti, který by podpořil ty, kte, prostě se kterými režim velmi bojuje a měla by to být podpora jaksi od spodu nahoru. A to by, myslím, byl dobrý způsob, jak podpořit lidská práva v Iránu. Děkuji paní Lockmiller, která také předsedá delegaci. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji paní Belderovi za informace o tom, jakým způsobem chce přistoupit k vypracování té zprávy. Já v podstatě souhlasím s tou základní strukturou, jak jste ji zde představil. Ovšem, doporučila bych, abychom v bodě 3, což jsou vnější vztahy a vztahy Iránu v regionu, a nebezpečí, které z toho vznikají, a také šance, tak aby zde zpráva této části věnovala opravdu obzvláště velkou pozornost. Chci totiž říci, že v minulém roce jsme se s tímto tématem ještě intenzivně nezabývali. V rámci těch usnesení, která jsme měli, tak jsme se věnovali lidským právům a jaderné problematice. A já si myslím, že bylo velice důležité, abychom společně s ostatními delegacemi v parlamentu, ale také společně s komisí a s různými eh, think tanky, společně všichni si rozmysleli, jak by mohla vypadat evropská politika vůči Iránu, která by se zabývala také bezpečnostní situací v regionu a zabývala by se také tedy situací v Afghánistánu, v Iráku a abychom tedy měli nějaké parlamentní usnesení, ve které bychom se zabývali tím, jakým způsobem můžeme udělat ze středního východu, východu region bez eh, jaderných zbraní. O to bychom se opravdu měli snažit. A dále je třeba diskutovat o tom, do jaké míry můžeme realizovat a vyvíjet evropskou iránskou politiku a do jaké míry v tomto světle by bylo důležité mít přímo na místě evropskou delegaci. Podívat se na to, co hovoří pro a co hovoří proti. Můj předřečník se věnoval sankční politice a já si myslím, že by bylo důležité zhodnotit, do jaké míry ty stávající sankce doopravdy jsou účinné. Oni se obrací vůči určitým skupinám eh, iránské elity a zde bychom si neměli dozmyslet, eh, zda nedochází k tomu, že části těchto sankcí mají negativní dopady na široké iránské obyvatelstvo. To by bylo důležité. Mít nejdříve tyto poznatky a pak se nám lépe povede politická debata. Co se týče lidských práv, vy jste zmínil, že to bude velice obsáhlé, stejně tak jako v předcházejících usneseních. A já bych chtěla potrhnout, že je také důležité, abychom se tam věnovali situaci eh, ženského hnutí protože ty přistoupily k řadě iniciativ ve smyslu toho, aby byla v Iránu legislativa proti diskriminační. Děkuji a pan pre, nyní pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tuto výměnu názoru o Iránu, rád bych vám teď zde představil představu skupiny EPP, protože k tomu také připravujeme zprávu. Nejprve děkuji za vaši prezentaci. A chci také říci, že vztahy mezi Evropskou unii a Iránem jsou velice složité, protože jde o režim, který už nějakých 20 let nerespektuje povinnosti vyplývající ze smlouvy o nešíření zbraní vyvíjí tajný program, nukleární program. A situace lidských práv se také neustále zhoršuje v této zemi. Základní svobody a občanské svobody nejsou respektovány. A chci se zeptat na několik věcí. Za prvé, jaderná otázka pro EPP je tato otázka velice významná. Je významnou součástí celoevropského přístupu k iránské otázce. A chceme, aby Irán respektoval své mezinárodní závazky, aby pozastavil veškerou svoji činnost, protože Irán ukázal veliké pohrdání mezinárodním společenstvím v této otázce. A pokud se to nebude správně vyvíjet, tak eh, bude muset čelit mezinárodním sankcím. Nová rezoluce 1929 z 9. června, stejně jako dodatečné sankce Evropské unie, nás pozitivním krokem a myslím si, že je důležité vyvíjet zde určitý tlak protože Irán již často ukázal, že dokáže velice účinně obcházet uvalené sankce. A kromě toho potřebujeme mít koherentní přístup k Iránu a z toho důvodu je také dobré prodloužit rezoluci z 22. října parlamentu rezoluci ohledně dodržování demokracie. A v této souvislosti je neustále v Iránu bahajská komunita, která je potlačována a tady musíme také na ně zatlačit, aby změnili svůj přístup k této komunitě, která je zároveň kulturním společenstvím, zastoupeným i v zahraničí a je to komunita, která je persekuována a pronásledována iránským režimem. A ještě poslední připomínka, to se týká regionálního vlivu Iránu. Pro nás je velmi důležité se věnovat tomuto problému a Irán totiž neustále se vměšuje do vnitřních záležitostí sousedních zemí, včetně Iráku, podporuje teroristické organizace a to má za důsledek destabilizaci celého regionu. Čiliž tolik v kostce několik otázek, které vám, které vám předkládám k úvaze. Děkuji, paní Junis. Gracias, presidente. Yo creo que... Děkuji, pane předsedo. Já to vidím takto. Rozšlenění zprávy a ta velká témata, to obojí je, myslím, uděláno rozumným způsobem a ta problematika jaderná zde by frakce SAD eh, byla toho názoru, že potřebujeme dvojí přístup, na jedné straně tvrdé sankce a zároveň eh, podat Iránu vstřícnou ruku pro množná vyjednávání v této oblasti. U lidských práv bychom přirozeně měli říct, že je jasné, že je důležité na to poukázat. A jde také o to, aby iránské obyvatelstvo mělo volný přístup ke komunikačním prostředkům. Je také důležité, aby v Iránu mohla být pluralistická opozice v Evropském parlamentu. Se nemůžeme zaměřovat pouze na určité skupiny náboženské či etnické. Potřebujeme pluralismus mírové opozice. A dále k roli Iránu, jakožto hráče regionálního. Zde bych řekla, že Irán je jistě, jistě jistá regionální mocnost s velkým vlivem a s velkým strategickým významem, to jistě ano. Ale nejsem si jistá, zda bychom měli eh, o, hovořit o Izraeli a o anti eh, izraelských postojích, které Iránu panují. Možná bychom o toho měli odhlédnout a spíše se soustředit na vztahy mezi Iránem a arabskými zeměmi a zeměmi, které jsou ze sociali- sociologického hlediska islámské. Například Turecko. Že bychom se neměli vědomat eh, tomu iránskému antisemitismu a podívat se na Irán spíše z obecnějšího hlediska. Děkuji a nyní paní Šáke. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já bych chtěla ještě jednou se vrátit k tématu sankcí. A chci si položit otázku, zda by Evropa neměla v oblasti lidských práv sehrát také jistou úlohu. Na lidská práva nesmíme zapomínat, musíme naopak neustále na ně připomínat a věnovat se jim, a to nejenom u nás v Evropě. Jde opravdu o to, aby, byly dodržována, do, aby byla dodržována základní lidská práva a měli bychom to vždy zapojit do veškerých našich vyjednávání. A dále role obchodu. A to nejenom, když myslíme na sankce, ale zcela obecně i Irán eh, má zájem provádět obchod a my bychom si možná měli položit otázku, zda by export jistých produktů nemohl mít určité dopady. Ty zastánci té tvrdé linie, takové ty konzervativní kruhy, jsou stále důležitější v těchto sankčních otázkách. Musíme samozřejmě zohlednit i rezoluci OSN a opravdu si dobře promyslet, jakým způsobem nebo k čemu povedou nové sankce, jaké dopady budou mít. Evropská unie se dříve tím tématům již věnovala, ale když šlo například otázku exportu technologií, například o tu otázku, zda je možné je vyvážet do takovéhoto špatného režimu a zda je možné tam dovážet technologie, které eh, se používají k zadržování osob mm, či k sledování osob. Toto vše je důležitá věc. Dále je důležité, aby iránští občané mohli eh, komunikovat se zbytkem světa. A v tomto světle se ptám, zda by nová média nemohla přinést Iránu příležitost, příležitost k tomu, aby se otevřel a propojil se zbytkem světa. A na závěr bychom se měli také položit otázku, a znovu se to týká lidských práv, kdy přijímáme určitá usnesení a zda bychom neměli spolupracovat s určitými zeměmi, jako například s Tureckem. Turecko je velice důležitým partnerem pro EU právě v otázce Iránu. Zda bychom tedy zde neměli vylepšit naši spolupráci s Tureckem. A zároveň si musíme ujasnit, jakou odpovědnost má Evropská unie. Chci poukázat na to, že české předsednictví eh, rozvinulo program s názvem Shelter Cities, tak aby se aktivisté za lidská práva mohli vlastně vycestovat ze země a eh, mohli například eh, potom se usadit v určitých jiných zemích. Například USA přijímá určité politické aktivisty. Měli bychom si tedy rozmyslet, že my na tomto poli také nemáme určité možnosti, že bychom neměli převzít odpovědnost. Naše frakce o tom v tomto smyslu již diskutuje a budu ráda, když budeme mít konstruktivní spolupráci s kolegy z ostatních frakcí. Děkuji. Nyní má slovo paní Lezing. Äh, Nejdříve k otázce lidských práv. Já si myslím, že zájem ten, kdo chce demokratizovat Irán, musí učinit vše proto, aby došlo k uvolnění mezinárodní situace. Jakékoliv zostření mezinárodní oblasti hrozí, že uvnitř Iránu dojde k antidemokratickým opatřením a k oslabení demokratické opozice dosavadní politika konfrontace a izolace, kterou zastával Západ vůči Iránu, vedla do slepé uličky. A když v ní budeme pokračovat, i když jsme zjistili, že k ničemu nevede, když budeme pokračovat dokonce v tom, že zaútočíme na Irán a bude to v rozporu s mezinárodním právem, tak to uškodí nám všech. Otázka je, jaké možnosti máme na obou stranách, a jaký zájem je o to, shodnout se na realistických cílech vyjednávání a realizovat je. Podle ankety z roce 2009 v Iránu 72% obyvatelstvo je pro rozsáhlá inspekční práva a je také pro záruky nevyvíjet atomové zbraně. Pokud členské státy technologicky pomohou při rozvíjení atomového programu, samozřejmě za mezinárodní kontroly, tak eh, obyvatelstvo je pro. A toto bychom měli zohlednit. Vždy, když se nějaký stát snažil o to mít atomovou zbraň, tak to vždy bylo z důvodu, že si připadal určitým způsobem ohrožen. A proto bychom si měli rozmyslet, jakým způsobem bychom mohli dát Iránu perspektivu v tom smyslu, že USA podá garance Iránu, že ho že na něj útočí a jakou roli by v tomto mohla sehrát Evropská unie. Když se, ho, když se vycházelo z toho, že Irán je jisté ohrožení, to byl ten scénář. A já si myslím, že v rámci tohoto scénáře máme různé vyhodnocení, nemá to nic společného s pravicovou ani levicovou politikou. Musíme, můžeme se například podívat na hodnocení CIA a sama CIA to hodnotí velice různým způsobem. Například ředitel amerických tajných služeb řekl v roce 2010, jsme i nadále toho umění, že Irán si tuto možnost nechává otevřenou a my v podstatě nevíme, jakým směrem se nakonec vydá. E, píše, že i nadále jsme toho nůjemní, že analýza nákladů a užitku určí, jakým směrem se Irán vyvine. okolí byla Clintma jsme například slyšeli toto, byl to profesor z Harvardu Josef Nye a řekl následující. Naším cílem musí být přesvědčit Teherán o tom, aby se vydal japonskou cestou. Japonci mají nukleární energii, mohli by eh, postavit atomovou bombu, ale rozhodli se proti. Eh, je důležité, aby tyto možnosti a tyto cesty byly zahrnuty do naše do naší nové evropské strategie vůči Iránu. Děkuji. Děkuji, pan, pan Madlener, prosím. Děkuji, pane předsedo. My se všichni shodneme na tom, že by bylo hezké, kdyby všichni eh, žili v míru, ale musím říct, že já už mám dost toho iránského režimu. Je to barbarský islámský režim, Eh, který páchá zločiny vůči své vlastní populaci, věší politické disidenty. Prostě myslím, že musíme už říct jasně, že není přijatelné, aby tento teroristický režim pokračoval i nadále. A nějaká snaha o zmírnění situace nikomu nepomůže. Já myslím, že musíme mluvit zcela rozhodně a jasně. Já jsem pro ostrou kritiku. Ale musíme také učinit nějaké jasné volby. Podívejte se na volbu našich spojenců. Turecko má k Iránu dost zvláštní přístup, který podrývá politiku EU. Turecko podrývá naši snahu Irán izolovat. Chtějí Ahmadinejadovi pomáhat. Já si myslím, že to ničemu nepomáhá. A pokud oni budou sdílet Ahmadinejadovi uh, nukleární ambice, situace se vyvine velmi špatně. Neměli by jim pomáhat a pomáhat jim k dalšímu uranu. Měli by se snažit společně s námi izolovat jejich režim. A to tež s Čínou. Proč? Čína vždy zavrhuje možnost sankcí. My máme hodně obchodních vztahů s Čínou, to je pravda. Takže musíme zajistit, aby eh, ten barbarský iránský režim byl skutečně izolován. Potom se tady ještě zmiňovala média. Máme hodně iránských uprchlíků v eh, Evropě, kteří jsou v kontaktu se svými přáteli a rodinami a musíme je podporovat. A potom, co říkala baronka Eštnová, my tady mluvíme o evropské politice. A ona nedělá vůbec nic, to je naprosto směšné. Ona jenom tak konverzuje s těmito politickými vůdci a to vůbec ničemu nevede. Eh, Izrael, tam eh, je docela jasné stanovisko, zcela podporujeme to, co říkáte. Myslíme si, že je opravdu strašné, co Irán říká Izraeli. Musíme jasně odsoudit jejich stanovisko k Izraeli. Preventivní zásah eh, Izrael tím hrozil a já bych to zcela podpořil preventivně zaútočit na jaderné zařízení v Iránu. Já nevím, já si myslím, že když to bude nutné, tak to prostě bude nutné, protože Ahmadinejad je blázen a nemůžeme mu dovolit, eh, aby měl jaderné zbraně, které by mohl použít proti Izraeli nebo proti Evropě. Takže nic, žádné zbližování. Já myslím, že musíme ten režim úplně izolovat. Měli bychom Ahmadinežáda spíš dát zatknout, než s ním jednat. Rád bych tedy, aby zpravodaj toto vzal v úvahu. Děkuji, paní Gomeš. No, je hodně režimů, které se nám nelíbí a hodně lidí, které nemáme rádi, ale musíme se s tím smířit a najít nějaký způsob, jak eh, zabránit eh, katastrofálním dopadům existence takovýchto režimů. Já samozřejmě nemohu podpořit žádné preventivní útoky na Irán. Nemyslím si, že by to k něčemu bylo. Nemyslím si, že by to bylo moudré. Důsledky by byly obrovské pro celé lidstvo a pro celý region. Mimochodem i pro Izrael. Myslím si, že tady hrají zcela zásadní roli Spojené státy. My také, ale Spojené státy ještě víc. Spojené státy jsou mocnost, která zatím brání těm, kdo volají po preventivním útoku. Víme, že v Izraeli po něm volá hodně hlasů. Nemáme ale žádnou jinou možnost, než začít s Iránem jednat. A zároveň samozřejmě žádat po Iránu, aby aby neprováděl jaderné zbrojení. I kdybychom si uh, mysleli, že tak činí, já asi nemyslím, že by Irán nezbrojil, protože jinak by neměli co skrývat před Mezinárodní atomovou agenturou. Ale asi bychom museli tady ráno říci, že zbrojí, ať už totiž má jaderné zdroje pro vojenské nebo civilní účely, tak tím podporuje podobné ambice v celém regionu. A to je strašně nebezpečné pro celé lidstvo. Takže i kdybychom věřili Iránu, že ve skutečnosti tu jadernou elektrárnu nechce za vojenskými účely. Je to velmi nezodpovědné a riskuje to narušení bezpečnosti nejen celého regionu, ale celého světa. Také jsem toho názoru, že evropské stanovisko tady musí být velmi konzistentní. Mezinárodní komunita často selhala ve svém dialogu v Iránu svým nekonzistentním přístupem. Všichni si vzpomínáme na dobu, kdy Bushova vláda odmítala s Iránem jednat. Ale teď máme ve vládě Obamu a situace je jiná. Obama vysílá jiné signály. A já myslím, že my teď musíme být velmi konzistentní jasně aplikovat eh, sankce, o kterých rozhodla Rada bezpečnosti OSN v červnu. A dovolte, abych řekla, že tyto sankce samozřejmě nevylučují dialog s Iránem. A ten dialog musí být veden velmi opatrně. A mě trochu znepokojuje, že iránský minister teď jezdí po evropských hlavních městech eh, po nějakých pohovorech, které já vůbec nepovažuji za moc přínosné akorát to narušuje politický a psychologický dopad izolace Iránu, eh, které měly dosáhnout ty sankce. Jsem také toho názoru, že pro Evropu je velmi důležité, a proto je ta zpráva tak zásadní, aby to nevypadalo, jak pro iránský režim, tak pro iránský lid, který bojuje za svobodu a demokracii a základní lidská práva, aby to nevypadalo, že Evropská unie je připravena ti, kdo bojují v Iránu za demokracii, prodat za nějakou dohodu v té atomové otázce. Protože tohle je velmi důležité. Měli bychom ty dvě věci řešit paralelně. Měli bychom mít velké požadavky na Irán koordinovat jednání se Spojenými státy. Z Iránu tady bylo nedávno hodně aktivistů za lidská práva na slyšení, které organizovala naše skupina. A já bych ráda, abychom měli neustále na paměti například eh, právo iránského lidu na eh, svobodná média. Protože víme, že nástrojem diktátorských režimů je často právě toto brání lidem eh, dostat se k informacím. Mluvíme tady o velice rozvinuté, vzdělané společnosti v Iránu. Veřejné mínění, které má přístup k novým médiím a technologiím, ale které je také do jisté míry obětí těchto technologií. A myslím si, že právě tam, by ta zpráva mohla něco udělat a navrhnout aktivity Evropské unie, které by, které by podpořily občanskou společnost v Iránu, hlavně tím, že by eh, zabránili vládě omezovat eh, přístup k volným informací. Děkuji a teď pan Belder. Vám to uzavřeli. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou děkuji, já jsem si vše pozorně vysl- vyslechl, vše si to promyslím a během letní pauzy si to ještě jednou prostuduji a určité věci se píšu znova a v září přistoupím sem s textem, který zohlední tedy celou řadu aspektů, vnitřní situace, lidská práva, regionální politika, jaderná otázka. Toto vše zde neustále bylo zmiňováno. Řekla se, že toto jsou ty klíčové oblasti, kde musíme velice dávat pozor, jaký postoj zde, jakožto na to v těchto oblastech jakožto AFET a jakožto Evropský parlament zaujmeme. Byly zde zmíněny určité podrobnosti. Byl to kolega ze Španělska. Řekl, že bychom se neměli soustředit pouze na určité náboženské skupiny. Otázkou je, jak jakcí externí či interní oponenti mají dobrý vztah s Evropskou unii, či naopak tento dobrý vztah narušují. A říkám interní či externí oponenti. Chci říci, že tam chci zapojit menšiny a náboženská hnutí. Paní Gomeš jasně říkala, že potřebujeme společnost v Iránu, která může svobodně dýchat. Důležitá je svoboda tisku a to jak eh, v tištěné podobě, tak digitální podobě. Stručně řečeno, pane předsedo, vyslechli jsem si celou řadu velice zajímavých podnětů, které tam zahrnu a kolegové, můžete si být jisti, že se píšu zprávu, která bude plná jasných, reálných údajů, budu věci pojmenovávat pravým jménem a znovu tam uvedu, že třeba prohloubit sankční politiku a zanalizovat ji v tom myslu, byla doposud účinná, můžeme mít lepší sankce jestli jsem správně informován, tak o tom bude rozhodovat Rada 26.7., tedy o tom, zda budou zavedeny nové sankce či ne. A také zda evropské sankce doplní sankce OSN. Takže o tom tedy se bude ještě rozhodovat a my to potom můžeme zohlednit v naší zprávě v září. Děkuji vám ještě jednou za vaši angažovanost, protože parlament se opravdu velice silně zajímá o Irán. A v další fázi v rozpravě, kterou budeme vést, se dozvíte ještě více o této problematice. Já se tomu budu věnovat v letní pauze a přeji vám všem dobrou dovolenou. Děkuji. Já jsem chtěla říci, že na tuhle diskuzi jsme měli 20 minut pro všechny a pokud jste se tam nedostali, tak prostě už se nedá nic dělat. A ještě předtím, než vám popřeju hezké prázdniny a poděkuji tlumočníkům, bych chtěl využít této možnosti a poblahopřát Španělům a Nizozemcům eh, k úžasné show, kterou nám dopřáli. Vám blahopřeji, protože jste vyhráli a vám, protože jste k tomu přispěli a přeji vám krásné letní prázdniny. Thank you. Thank you. Well, I think we have to vote for you as the next chairman. You've been doing it so much and so well. can hardly wait to change me from here.